parlamentu v červenci jsem podle článku 78 spolu s předsedou rady podepsal osm právních aktů, podle řádného, které byly přijaty podle řádného legislativního postupu. Názvy těchto právních aktů budou publikovány v zápisu z této, z této schůze. Dámy a pánové, prosím,